Dobré odpoledne, kolegové, dámy a pánové. Začneme. Máme zde svého zpravodaje, to je to nejdůležitější. Samozřejmě vy všichni jste velmi důležití, ale zpravodaj především. Náš eh, první bod na pořadu jednání dnes odpoledne se týká snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2003 35. ITRE pořádal první výměnu názoru na toto téma 25. září 2014, poté co, prezentac, co komise předložila dva legislativní návrhy o kvalitě ovzduší a průmyslových emisích. Ve svém pracovním programu Evropská komise oznámila, že stáhne návrh na snižování národních emisí, ale po kritice ze strany Evropského parlamentu a členských států se komise rozhodla, že to tedy zachová na pořadu jednání. Velmi dobře víme, že hovoříme o zjednodušení, subsidiaritě, zodpovědnosti národních států, ale nakonec bychom rádi měli všechno na stole a o všem rozhodli. A to je velmi dobrý příklad. Dnes nám zpravodaj předloží svůj návrh zprávy Není tedy zodpovědný za celou tuto zprávu, ale my si tedy poslechneme váš názor, pane Gereku, a stínoví zpravodajové a ostatní poslanci, kteří mají zájem o toto téma, budou moci představit své názory. Jako obvykle začneme u našeho zpravodaje. Pan Adam Gerek, prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za slovo. A chci říci, že je velmi dobře, že toto téma bez ohledu na to, za komise má nebo nemá plán v této chvíli, zatím ještě plán nemá, protože jsme to neprohlasovali, tak to pořád ještě ponechává na svém pořadu jednání. Je to velmi důležité téma. Jaký má být cíl nové směrnice? Jak komise uvádí ve svém nejnovějším návrhu z 18. prosince, pokud jde o snižování emisí, národních emisí látek znečišťujících ovzduší a změny směrnice z roku 2003 je tímto cílem stimulovat inovace, které podporují ekologický hospodářský růst a také konkurenceschopnost, ochrana evropského národního, evropského kapitálu a také vytváření nových technologií. Evropské členské státy zde mají konkrétní limity emisí. Hlavní změna směrnice z roku 2003 spočívá v tom, že se tam zavádí také metan a také konzultace, které se týkají investic a v budoucnosti po spuštění těchto investic mohou být zohledněny také emise. Jedná se o emise částic, které jsou nižší než 1,5 mikrometru a jsou tam také ty, které jsou menší než jsou nanometry. Vůbec se tam nezohledňují oxidy dioxa a ani se tam nezohledňuje takzvaná nízkoemise, low level emission anglicky, což je velmi nebezpečné pro obyvatele nových členských států, například Polska. Úplně se zde zapomíná na některé hrozné plyny, které jsou uvolňovány antropogeničně, například H2S. A tyto plyny jsou například uvolňovány v průběhu nějakých, eh, některých hornických prací. A H2S je uvolňován do atmosféry také jako častá praktika některých eh, firm, které dopravují ropu a při jejím čištění eh, se uvolňuje H2S do atmosféry. Některé členské státy zde mají velmi rozdělená kritéria, je velmi obtížné využít stejná kritéria pro všechny členské státy tímto způsobem. Emisní limity, které platí pro členské státy, se mohou týkat pouze takových emisí, které je možno změřit a monitorovat. Víme však, že jsou také těžko měřitelné emise, jejich eh, Zdroje jsou ovšem známé. Týká se to nanočásteček v atmosféře, jejich množství v atmosféře pravděpodobně neustále roste a které jsou eh, hrozné, protože mohou eh, pronikat eh, do buněk eh, živých organismů. Jejich působení je příčinou rakovinného bunění, bujení lidských buněk. Možná je to také příčina poslední epidemie rakoviny plece. To se zatím ještě neví, nebylo to proskoumáno. Těžko se to měří, ale je možno omezit nebo zničit zdroje jejich znečištění. Vytvářejí takový drobný aerosol. Potom také to omezení, které se týká nemetanových částiček, to je velké zjednodušení. Takovéto chemické částice, které mohou v atmosféře eh, tvořit schluky, těch je více a jsou různé. Odborníci z Evropské komise by je měli lépe definovat a uvést metody jejich monitoringu. Je velmi důležité také stanovit eh, míru rozkladu NOx, eh, které jsou eh, emitovány spalovacími motory. Je těžké nějak to sledovat, když se velmi mění počet dýzlových automobilů. Údaje, které máme k dispozici, už dávno nejsou aktuální. Mám také eh, výčitku, která se týká formální stránky, protože se tady odvoláváme na různé přílohy různých aktů, které už nejsou aktuální. To vytváří chaos a nedostatek transparentnosti v samotném návrhu Evropské komise. Myslím si, že pokud analyzovaný projekt Evropské komise bude přijat eh, naším parlamentem jako směrnice, tak by měl mít vlastní přílohy. Děkuji. Děkuji bardzo, paní. Děkuji, pane zpravodaji, pane profesore. Děkuji také za to, že jste dodržel řečnickou dobu. A nyní stínový zpravodajové. Za frakci EPP paní Henna Virkunen. Kiitos puheenjohtaja. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Gerekovi za všechno tu přípravnou práci, kterou odvedl. Domnívám se, že původní představa byla trošku lepší, že tato směrnice měla být stažena. Měli jsme se společně podívat na to, jakým způsobem bychom mohli propojit dva eh, různé cíle v oblasti energetiky. A mm, možná bychom měli, tedy měli jsme si udělat eh, určitou přestávku a zaměřit se na to, jak to zapracovat eh, do roku 2023. Samozřejmě cíl samotný snížení emisí určitých látek je také významný. Podle směrnice se navrhuje také zefektivnění přístupu členských států ke snižování emisí. Členské státy se budou moci rozhodnout, jaké emise snižovat a na co se zaměřit. To je důležité, ale zároveň je důležité, aby směrnice nebyla příliš zatěžující pro průmysl. Víme totiž, že průmysl již dnes eh, musí splňovat řadu sektorových a legislativních norem a průmysl, který spadá do této oblasti, se nyní soustředuje na investice a musí splňovat také konkrétní požadavky v jiných průmyslových odvětvích jsou již normy, které se týkají obchodování s emisemi. A e, pak jsou zase jiné obory, kde se s emisemi neobchoduje. Podle mého názoru se cíle do roku 2025 by se neměly tedy stát závaznými, protože další plány jsou málo ambiciozní. Měli bychom se zaměřit na cíle do roku 2030. A také bychom neměli předpokládat, že lineární snižování emisí do roku 2030 bylo nejefektivnější. Podle mého názoru je také důležité tento proces kvalitňování ovzduší také propojit s jinými atributy ovzduší. Měli bychom být schopni srovnávat průměrné hodnoty za jednotlivé roky. A mimořádné hodnoty látek v ovzduší by neměly být mernou mincí. Měli bychom vždycky vycházet z průměrných hodnot. Pokud jde o metody monitorování, hodnotící procesy jsou nastaveny na dva roky a to je období příliš krátké. Mohu ještě pokračovat? Nebo už nemám čas? Eh, ještě pár podrobností, kde se tak úplně s panem zpravodajem neschoduji. Pan zpravodaj mimo jiné poukazuje i na to, že nízké hodnoty emisí se mají stanovovat mimo běžné tabulky ale cílem směrnice je ponechat členským státům možnost si zvolit, jak chtějí emise snižovat. Pokud bychom pro eh, nižší vrstvy ovzduší stanovili jiné hodnoty, znamená to, že by toto pravidlo neplatilo. Samozřejmě pro nejnižší hodnoty je to důležité, protože ty přímo ovlivňují. Já si dovolím jenom jednu poznámku technického rázu. Pan zpravodaj například navrhuje, aby se rozšířil rozsah původ, eh, působnosti oproti původnímu návrhu komise, pokud jde o dusíkaté plyny, eh, protože ty nejsou obsaženy v tabulkách a to není správné. Děkuji vám mnohokrát a dále vystoupí. A teď je zde stínový zpravodaj za frakci EKR, pan Marek Josef Gruberčík. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát panu poslanci Gierekovi za tady k eh, zpracování této zprávy, která eh, je velmi obtížná, poněvadž musí vybalancovat eh, rovnovážný rozvoj a zároveň omezování emisí, což eh, znamená náklady navíc. Nicméně ve světle současné politiky je to nezbytné nejenom vzhledem k závazkům vůči ochraně klimatu, ale také v souvislosti s bezpečností a zdravím občanů EU. Je důležité, aby se zpráva eh, zabývala takovými zásadními eh, polutanty, jako jsou poletavé částice, eh, NOx, eh, emise formaldehydu, které jsou také velmi eh, škodlivé a zátěž, zatěžující a de facto ještě není úplně přesně známo, jak, jaký vliv mají na organismus. Také závažné jsou NOx, kysličníky, které už řeší eh, některé jiné směrnice, ale eh, samozřejmě eh, netýkají se pouze emisí z vozidel, ale také jiných a tam všude ta kontrola nemusí existovat. Je to otázka zejména průmyslu petrochemického a dřevařského, neboť právě tento průmysl je významným emitentem. Máme zde zásadní otázku právní, poněvadž v různých částech Evropy jsou právní úpravy různé, zejména úpravy národního charakteru nejsou jednolité a to eh, chvílemi, tedy místy, způsobuje velký problém, poněvadž eh, to deformuje konkurenceschopnost. My eh, chceme aby abychom tedy eh, řešili eh, také eh, problémy dopadu na živé organismy a také pokud se týče ekologických povolení, které se opírají nikoli o legislativu, ale spíše o zavedené zvyklosti. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. A nyní eh, pan Frederik e. Leon za ALDE. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozměňovací návrhy. Já myslím, že bychom si měli připomenout, proč se vlastně do toho pouštíme, ne protože by nám působilo nějakou radost eh, zatěžovat průmysl dalšími předpisy, ale jde o ochranu života, ochranu majetku. Celkově tady máme ambiciozní balíček a třeba pokud se eh, týče eh, MCP, tak tady máme možnost ušetřit někde Ehm, jsou to desítky miliard eur, to, to číslo eh, se liší podle toho, kde odhaduje, ale v každopádně jsou to vysoké miliardové, eh, tedy eh, v desítkách miliard společenské náklady. My na jedné straně chceme být přísní vůči průmyslu, samozřejmě, ale nepřeje na to, ale na druhé straně eh, tady máme vysoké náklady na zdravotnictví a nemocenské eh, z důsledku z eh, nečištění ovzduší. Dále tady máme dopady na lesy, na zemědělské plodiny, plodiny a také na budovy. Čili musíme hledat rovnováhu, nepřeregulovat průmysl, ale zároveň poměrně ambiciozně eh, snižovat eh, znečištění, eh, tak jako v případě CP. Čili já mohu slíbit, že do jednání vnesu konkrétní návrhy. Nicméně myslím si, že důležité je také to, že jsme schopni v rámci výboru dosáhnout širokého kompromisu abychom chránili jak majetek, tak životní prostředí, tak také eh, životní, eh, tedy zdravotní eh, stav lidí. Děkuji vám, paní Rivasi, za zelené. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji Děkuji také zpravodaji. Na úvod bych ráda eh, uvítala, že nová komise tento balíček eh, připravila a že tedy eh, bude i nadále pracovat také na této problematice, včetně odpadů a cirkulární ekonomiky. A je to směrnice, která bude evropskými občany přivítána, protože ti si přejí chránit vlastní zdraví. Je to směrnice o vzduší, ale také ve skutečnosti směrnice o zdraví, protože právě eh, znečištění ovzduší patří, je hlavní příčinou onemocnění. A toto je také podle informací, které pocházejí od VHO. A také od Evropské agentury pro životní prostředí také vychází, že právě znečištění ovzduší je hlavně příčinou předčasného úmrtí v městských oblastech, především nejrůznější onemocnění srdce a cév, které způsobují 80%, jsou způsobeny z 80% znečištění ovzduší. Není to tedy něco, co by bylo svazující nebo nesvazující. Je to nezbytné z hlediska eh, veřejného zdraví. A samozřejmě týká se to také ekosystému, ztráty biodiverzity a také to jde ruku v ruce se změnou klimatu. My samozřejmě eh, se připravujeme na velkou konferenci v Paříži COP21 v Paříži, kde se bude jednat také o změně klimatu. Důležité je, abych tato směrnice však byla ještě ambicioznější z hlediska cílu, které si klade konkrétně do 30. Cíl stanovený je příliš pozdě nastaven, kde se odkazuje na hodnoty emisí, které jsou nižší, než je technicky možné dosáhnout dnes. A proto máme konkrétně doporučení pro částice, 2,5, ale tam je to nastaveno příliš pozdě podle VHO jsou to nejškodlivější částice. A důležité je, že bychom tam měli toto doplnit zemědělství a nikoli jej vylučovat, e, protože právě zemědělství také znečištění ovzduší přispívá. A také by měly být závazné hodnoty pro ty znečistující látky jako rtuť, které e, tam zahrnuty nejsou, protože si musíme uvědomit, že i komise by měla koherentně přistupovat k těmto politikám. I výbor to tak musí pojímat. A musíme zvažovat také právní nástroje, které žádají eh, takové inovace, které budou chránit eh, zdraví a životy lidí, eh, protože jinak bychom byli vyni tím, že nepomůžeme Evropě, která je ohrožena. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji za vaše připomínky jako stínové zpravodajky. Prosím, máte slovo. Prosíme o mikrofon. Prosím, zapněte si mikrofon Stínova, zpravodajka z GUE. Paní Ernst, prosím. Děkuji vám mnohokrát. Také není problém, ale my samozřejmě, také naše frakce se k tomu, eh, k tomu má co říci. My už jsme něco málo řekli k významu této směrnice. Když vidíme, že eh, půl milionu lidí umírá předčasně pro znečištění vzduchu, tak eh, to eh, jsou stovky miliard eur, na které se tady dají Eh, vypočítat například eh, náklady zdravotnické. Čili tady skutečně musíme dělat mnohem více než dosud, nebo to je nedostatečné. Já bych tady chtěl, eh, chtěla říci panu zpravodaji, že to zprávu považuji za velmi dobrou, dá se s ní dále tady pracovat a myslím, že společně můžeme udělat mnoho a dosáhnout pokroku především pozměňovací návrhy 8, 11, čili ty určitě chceme podpořit. Ovšem pak jsou tady další věci, které je třeba ještě jednou projednat. E, to je třeba otázka flexibilizace. E, nejsme si jistí, jestli by něco takového mělo existovat. Vy se snažíte volit střední cestu, no ale e, nemáme tedy žádná kritéria Eh, takže eh, těžko říct. No. Další bod, eh, když se podíváme na různé svazy a organizace ekologistů a zastánců zdravého života, tak v podstatě z jejich hlediska nejsou ty cíle nijak zvlášť náročné. Čili otázka je, jestli tedy je nebo bude nutné se eh, zabývat právě tou razancí cílu a taky eh, to, že těch cílů by mělo být dosaženo až eh, v roce 2030, tak to se nám zdá velmi pozdě. Čili já se domnívám, že bychom se nad tím měli ještě sesednout a zabývat se nějakým zlepšením v zájmu celé věci. Děkuji paní Ernst, nyní zastávce EFDD. Eh, e Přeje si někdo promluvit? Dobrý den, pane předsedo. Děkuji, děkuji kolegovi Gerekovi za skvělou zprávu. Děkuji i ostatním kolegům. Jsem velmi rád a jsem hrdý, že mohu být členem tohoto výboru, protože tento výbor v tomto případě i v celé řadě jiných zlepšuje návrhy Evropské komise. Ale je tady pár slabin u této směrnice. Jsou zde dva strukturální limity, jak už říkali kolegové. Lidské zdraví zde není považováno jako absolutní hodnota, ale je zde podřizováno ekonomice a to si myslím, že by mělo být naopak. Je pravda, že směrnice snižuje emise o 70 ale dosažení střednědobých cílů podléhá tomu, že to nesmí představovat eh, velkou ekonomickou zátěž. A do roku 2020 se nepožaduje žádné snížení emisí, které vedou k nemocem i k úmrtí občanů. A zatěžuje to tedy společnost i národní zdravotnické systémy. Snižování emisí NOx z, ze zemědělství a Eh, chovu dobytka, to jsou věci, které se zde v podstatě neřeší. Jediný způsob, jakým to změnit, je eh, zamyslet se nad tím, jakým způsobem produkujeme krmivo. Musíme také se snažit eh, konzumovat méně masa a méně, méně zvířecích nebo tedy životních, živočišných produktů. Je také nutné pro snižování emisí metanu, tím se také směrnice zabývá. Je zde zlavná studie FAO před několika lety, která říká, že eh, kráva eh, znečišťuje mnohem více než eh, automobil. To musíme vzít také v úvahu. Potom je zde několik bodů, které je třeba zlepšit. Například eh, se zde říká jako takový volný záměr, že by se měly snížit emise black carbon, ale je to vlastně ponecháno na členských státech. Takové věci, jako jsou a lodi mimo vody, společenství, anebo ostrovy a tak dále se z toho vynechávají, jako kdyby bylo možno atmosféru takto rozdělit. A členským státům se také ponechávají určité manevrovací prostory. To podle mě není dobré, protože tím je možno eh, trochu odlehčit to požadované snížení emisí. Děkuji. Děkuji. A za Evropskou komisi paní Marianne Wenning, zástupkyně DG Envy. Prosím. Dobré odpoledne a děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Já bych také v zájmu času a podobně jako bych také připomněla hlavní prvky toho, čemu se věnujeme. Zde se obíráme jedním z hlavních témat pro životní prostředí a zdraví, protože 50% úmrtí bývá připisováno právě mm, znečištění ovzduší a to je také jedna z největších eh, přínosů pro životní prostředí, které můžeme získat a také je to znečištění přes hranice. Je to v tomto smyslu důležité, protože emise mají různé dopady podle toho, kde vznikají. A také nám to dává velkou flexibilitu pro členské státy, jak tento cíl dosáhnout v praxi. Hospodářské přínosy jsou značné, zazněla tady čísla, nebudu je opakovat, ale samozřejmě vzniknou v té souvislosti přímé a nepřímé hospodářské účinky. A samozřejmě budou také vznikat pracovní místa, zhruba 100 tisíc, to nesmíme podceňovat. Jakožto komise my velmi vítáme ehm, stanovisko a velice děkujeme panu zpravodaji také i za podněty a také jsme si velmi rádi vyslechli jeho vystoupení. My se budeme všem těmto připomínkám věnovat mnohem podrobněji. Ale dovolím si několik postřehů eh, z hlediska konkrétních eh, poznámek, které zazněly, eh, které se objevují ve stanovisku jednak lepší regulace a monitorování. Já myslím, že tady zpravodaj vycházel z původního nastavení směrnice, tedy měl pocit, že je dostatečně eh, jasně rozděleno působení jednotlivých příloh, ale uvědomme si, že hlavní eh, částí jsou, eh, je samotná směrnice a pak jsou technické přílohy, to je ale běžná praxe a faktem je, že i v rámci nich se odkazuje na další dokumenty, které pocházejí od mezinárodních organizací a orgánů a to někdy možná může žádat určit to je náročnější studium těch dokumentů, ale je také velmi obvyklé, že se na takové dokumenty odkazujeme, ale přesto je do konkrétního aktu nezahrnujeme. Pokud se týká Eh, myšlenky výpočtu emisí, částic, eh, hovořili jste o 2,5 mikrometrů a menších částicích a také dalších znečistujících látkách. My na to reagujeme tak, že eh, je závesek snížit částice PM2,5, ale to zahrnuje také všechny částice menší než je daný průměr. A my jsme v přípravné fázi konzultovali s VHO, zda bychom měli specifické cíle stanovit i pro ultrajemné částice. Ale doporučení od VHO bylo, abychom se zaměřili na snížení částic velikosti PM2,5 k bodům 2 a 5 další znečišťující látky, eh, aromatické uhlovodíky, dioxidy a další Ehm, sulfáty. Ehm, uvědomme si, že se zaměřujeme především na masové znečištění. To působí hlavní problémy v Evropě. To neznamená, že bychom zapomínali na další znečistující látky. Víte, že máme celou řadu dalších směrnic, které se právě těmto specifickým emisím věnují konkrétně směrnice o emisích s E, průmyslu nebo chlorované aromatické uhlovodíky jsou například regulovány směrnicí o, e, o vzduší, o okolním vzduchu. To znamená, že to neznamená, že bychom zapomněli tedy na tyto směrnice. A e, dále nízkoúrovňové a vysokoúrovňové emise. To je samozřejmě také problém, protože i takové emise patří k těm emisím v jednotlivých státech a budou spadat do programu pro kontrolu znečištění ovzduší e, rozhodně se jim tedy věnujeme. Ale nejlepší přístup k těmto nízkoúrovňovým emisím je doplnit přístup k ním s dalšími právními předpisy, které se právě na tento typ emisí zaměřují. Například máme, a to tady i zaznělo, máme například směrnici o e, spalovnách, pak směrnici o ekodesignu. Ehm, tam se právě věnují velice malým subjektům vytvářejícím emise a pak máme směrnici o kvalitě ovzduší a i ta se zaměřuje na podmínky, kdy znečištění ovzduší přesahuje ehm, určité hodnoty a je potřeba přijmout opatření, ať už jsou to látky znečišťující z dopravy nebo z jiných zdrojů, to už je na členském státu, ale samozřejmě doprava je důležitý zdroj ne, znečištění, zmiňovali jste tady dýzlová paliva eh, a také eh, další emise. A to je něco, co, by, eh, co se připravuje a co můžete od komise očekávat v novém návrhu a to bude velmi brzy. Další specifická poznámka se týká šíření emisí bez ohledu na hranice, konkrétně pak doprava letecká, doprava námořní, která by sem také měla. Mohu ještě hovořit? Abych prošla jednotlivé připomínky, budu hovořit stručně. Zaznělo tady, a víme to, že máme mezinárodní rámec právě pro tyto oblasti. Znamená to, že nemůžeme toto dělat eh, formou této směrnice, musíme jít přes Mezinárodní námořní organizaci, máme určitou flexibilitu a domníváme se, že to je odůvodněné, ale eh, nebudu probírat podrobnosti, na to bohužel nemám čas. Emise z letecké dopravy, k tomu bych asi řekla tolik. Nejzásadnější emise, které znečišťují ovzduší SO2, NOx, Ehm, ty vznikají přímo na zemi eh, v souvislosti s přesunem vozidel, autobusu a podobně, nevycházejí příliš z letadel samotných. A pokud jde o eh, strop pro rok 2025, tak to vidíme jako eh, takovou kontrolu před dosažením finálního cíle. My jsme eh, jasně uvedli, že tyto cíle bychom splnit měli, pokud nebudou nějaké jasné důvody, proč je splnit nelze. Děkuji a děkuji za pozornost. Děkuji vám za přednesení postoje komise DG pro životní prostředí a nyní se vrátíme opět k našemu zpravodaji. Jirka. Prosím pana profesora Adama Gerka, aby reagoval na to, co zde zaznělo, aby se vyjádřil k diskuzi a také k názoru paní zástupkyně komise. Prosím. Děkuji. Tady zaznělo opravdu spousta úvah. Je to úkol, společný úkol pro nás, pro všechny s výborem Envy, protože příslušným výborem a hlavní zpravodajkou je paní Julie Gerling z výboru Envy. Tam právě vzniká ten návrh, ten můj nebo ten náš, omlouvám se, je pouze pomocný, který k tomu přistupuje z poněkud techničnějšího hlediska, protože my se zabýváme hlavně průmyslem a možná i otázkami, které souvisí se zemědělstvím. To se také zaznělo. Já nepříliš rozumím té formulaci, která se týkala odložení toho projektu, toho návrhu, kvůli tomu, že vznikají nové návrhy a v souvislosti s tím bychom měli počkat. Jedná se o nějaké nové cíle v počtu 23. No, kdybychom tak čekali, tak jak jsme také slyšeli z úst představitelky komise, tak i tam vznikají další návrhy a nakonec bychom nedospěli k žádnému konsensu, nevypracovali bychom žádné cíle a předpisy, které by měly za cíl omezit emise a také úmrtnost související se znečištěním ovzduší. Je to velké téma. Mně se zdá, že bychom se tomuto tématu měli více věnovat a, a Měli bychom se pozastavit nad tím, jak to ještě lépe pojmout. To téma je příliš důležité na to, abychom se pokusili rychle celou věc uzavřít a, a předat je jako směrnici členským státům. Pokud je otázky o, těch, o té nízkoúrovňové emise, tak musím říci, že si nemyslím, že je to pouze otázka státu, protože i když ty emise jsou nízkourovňové, tak přece jen se přemistují přes hranice. Takže je to velmi vážný problém pro celou Evropu, který souvisí se špatným spalováním těkavých paliv, stálých paliv a také plynových paliv. Souvisí to také s technikou spalování, takže znovu s celým průmyslem Pohledem ohledem na inovativní metody spalování. Já myslím, že to tady nebudu komentovat. Děkuji kolegům, kteří mě chválili, nemáte záče. A navrhuji, abychom se společně s výborem Envy zamysleli nad tímto velmi důležitým tématem, abychom opravdu pomohli společnosti Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 29. ledna ve 12 hodin v poledne. Jak jsme slyšeli od našeho zpravodaje, příslušným výborem je v tomto případě výbor Envy, takže je nutné ukončit naše stanovisko nejpozději únoru, protože bychom rádi ovlivnili výsledky práce výboru Envy. Děkuji. A nyní máme bod číslo 8 na pořadu jednání studie o dopadu TTIP na evropské energetické trhy a zpracovatelský průmysl. Prezentace Koena Rademakerse. Pan Kuen se Já ho tímto zvu, aby se posadil sem k nám, aby prezentoval svou studii. Vítejte v Evropském parlamentu a dovolte, abych řekl, že jsme jako náš výbor ITRE požádali aby byla zodpovězena naše hlavní otázka, jak TTIP ovlivní evropské energetické trhy a zpracovatelský průmysl. Zadali jsme tedy tuto studii a ta studie se věnovala této naší otázce. A zahrnuje to také analýzu toho, jak by TTIP mohl zlepšit energetickou bezpečnost Evropské unie tím, že by dodal likviditu a konkurenci na trh se zemním plynem. Znamená to tedy velmi důležité a široké téma. Otázka TTIP a jeho dopadu na energetiku, zdroje, dovoz, vývoz mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Pane Makersi, pokud mohu, prosím, představte nám svou studii. V deseti minutách je to možné? Prosím. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání. A máme tedy deset minut na to, abychom představili tuto studii. Co je důležité? Důležité je, uvědomit, že tato problematika je velice široká. Zaměříme se tedy na nejdůležitější otázky. A máme také dokument, dokumenty, které jsou k dispozici u vstupu do tohoto sálu. A na úvod řeknu asi tolik. My jsme se zaměřili na existující literaturu k této problematice. Vyjednávání o té typ probíhá poměrně utajovaným způsobem, to znamená, průběžné výsledky nejsou známy veřejně. Vycházíme tedy z existující literatury, která je k dispozici. Vedli jsme řadu eh, pohovorů, také jsme spolupracovali s projektovým týmem, který má zkušenosti z energetiky a výroby. Na základě základě toho jsme připravili dokumenty, eh, které byly vydány výborem ITRE v poslední době. A nyní nabídnu stručnou prezentaci o obchodních vztazích EU-USA, o typ eh, a možné dopady pro energetiku, výrobu a eh, také nabídnu závěry a doporučení po té, co proběhne interní diskuse. Obecně, když se podíváte na tyto diapozitivy, tak vidíte, že obchodní rovnováha je pozitivní pro EU v vztazích mezi EU a USA, pokud se zaměříme na zboží, které je dováženo do EU, tak tady je část nižší eh, než eh, export. A to tež platí o službách máme 282 miliardy u zboží eh, z EU do USA a 196 miliard eh, USA do EU. Pro všechny tyto tři segmenty máme pozitivní obchodní bilanci vůči USA. To je velice Eh, důležité východisko. Vyjednávání typ probíhá již od roku 2013 a víme, že velikomisař de Trade eh, chtěl jednání dokončit do roku 2014, ale to se nezdařilo. Vyjednávání probíhají nadále, jsme v sedmém kole eh, a pokaždé se věnuje různým tématům. Celkově je 23 těch témat. Hovoří se o přístupu na trh, službách a investicích, regulatorních otázkách a sektorálních přílohách. Výbor ITRE nás požádal, abychom se specificky zaměřili na dvě oblasti. Jednak energetika, jednak výroba. V energetice mohu říci asi tolik, abyste měli přehled, tedy co je pro nás důležité, když hovoříme o obchod v energetice mezi EU a USA. Můžeme říci, že hlavně je uhlí, hlavní komoditou v energetice. Mm, pokud se podíváme Vidíme, že Evropa dováží 103 miliony tun ročně uhlí, tedy eh, za rok 2013 a nevyvážíme téměř nic. Uhlí tedy eh, dovoz USA vzrostl výrazně za poslední pár let, je nyní zatím 18 našeho dovaženého uhlí pochází z USA, pak částečně také e, ropa e, a e, břidličné minerály a další. To představuje zhruba 19 a jinak obecně energetické komodity se dovážejí poměrně málo. To musíme mít v úvahu, když zvažujeme energetické komodity a vzájemný obchod s USA. Obvykle jde o rafinovanou ropu a uhlí. A tarifní a netarifní bariéry když se zaměříme na poslední eh, zákaz eh, vývozu z USA do EU, eh, co se týče u ropy, jinak jsou tarify velice nízké, 0,2%. Jediné, co se dováží i vyváží mezi EU a USA, jsou rafinovaná paliva, dýzlové a benzín a e, ta, zase v EU používám hodně dýzlu, v USA zase hodně benzínu. Je tam obchodní výměna, máme netarifní opatření, máme směrnici o kvalitě paliv, která také omezuje obchod určitým způsobem. Může to být do budoucna také bariérou a zajímavé je hovořit o tom právě v souvislosti s, té, té, té typ uhlí to už mám vysvětlené, tarif je tam nula a netarifním opatřením, které může sehrát úlohu do budoucna a také někdo je proti tomu, je, že právě klimatická politika v EU je důležitější než v USA. Samozřejmě záleží, o kterém státě Ameriky hovoříme. Jinak se zaměřujeme u obnovitelných zdrojů především na solární články a větrnou energii a u větrné energie je se existují slibné obchodní vyhlídky, eh, protože USA také vyváží řadu technologií, ale i tady jsou tarify poměrně zásadní 2,7 a 1,25, jak vidíme z tabulce. Obecně jsou tyto tarify velmi nízké, s dohodou té typ se výrazně nezmění, ale vidíme také signifikantní netarifní bariéry a tam může té typ sehrát důležitou úlohu. Jaké jsou dopady na obchod v energetice? Obecně můžeme říci, že u druhý je již bez tarifu a e, vše probíhá normálně, dohodou typ i bez ní v podstatě. E, a budou zákazy exportu ovlivněny dohodou TTIP? Tady nepředpokládáme změnu, e, pouze Mexiko a Kanada jsou jedinými výjimkami pro USA a nevidíme také Eh, na základě diskusí, že by mělo dojít k nějaké zásadní změně nebo ke změně postojů na straně USA, že by se třeba změnil zákaz exportu vůči EU, ale vidíme jiné bariéry, konkrétně klimatická politika, směrnice o kvalitě paliv, eh, ty nejsou přímo zasaženy a víme, že se šíří obchod se skapalněným zemním plynem LNG, samozřejmě pokud existuje infrastrukturní podpora a pokud také ceny eh, plynu budou zajímavější. V současné době je zajímavější, aby USA vyvážela do Asie než do Evropy. Jaké to má dopady na energetickou bezpečnost. Vidíte mnohokrát, kdyby, pokud budou zrušeny zákazy exportu, pokud se bude zajímavější obchodovat s LNG, pokud bude dohodnut eh, mechanismus řešení krizí, eh, pak by té typ mohl mít pozitivní vliv, jinak nepředpokládáme žádný podstatný vliv té typ na energetickou bezpečnost. A poslední slide, dopad na obnovitelné zdroje energie eh, tím, že se odstraní takzvané místní požadavky na místní obsah, tedy LCR. Eh, dá se předpokládat možnost další harmonizace eh, bez snižování ekologických standardů. Hovoříme o ekodesignu a o ekologickém označování. Eh, pro některé je toto zásadní, že máme přísnější právní předpisy v Evropě, než jsou v USA, ale když hovoříme eh, o ekodesignu, tak to najdeme také v USA, ale požadavky se liší, je potřeba je harmonizovat a tady by nám TTIP mohl pomoci. Nyní dám slovo kolegovi, děkuji. Já jsem Stefan Stilman, jsem kolegou a věnuji se také Eh, této problematice, zaměřuji se konkrétně na sektor výroby a přednesu několik diapozitivů, které budou věnovány výrobě. Um, uh, uh, Já myslím, že pro výrobu zhruba platí to tež, co pro energetiku, konkrétně tarify představují mnohem menší bariéru než bariéry netarifní nebo opatření netarifní. Zde vidíme některé sektory zmíněny, většina z nich mají nulovou tarifní bariéru, ale zde vidíme konkrétně dva sektory, které ehm, mají netarifní bariéry a to je výroba automobilů a výroba potravinářských výrobků, zpracovaných potravinářských výrobků. Pokud srovnáme předchozí diapozitiv s tím předchozím, vidíme, že netarifní opatření jsou výrazně významnější. Řada sektorů má netarifní opatření, která představují poměrně podstatnou eh, položku a pro sektor výroby, můžeme říci, že téměř 80 přínosu typ by mělo přijít z odstranění netarifních opatření. A pokud se zaměříme na celkové dopady typ na výrobní sektor, zaměřovali jsme se na některé kvantitativní makroekonomické studie a zde vidíme, že výsledky závisí na zvoleném scénáři a také často na autorovi takové studie. Ale můžeme obecně říci, že všechny scénáře ukazují omezený pozitivní dopad na HDP EU e, až k jednomu procentu pro e, některou slavních studií až 4% dokonce u některých e, jiných zásadních studií. A pokud Eh, se studie v něčem rozcházejí. Bývá tomu tak v několika aspektech, především ve stupni, eh, do jakého té typ povede eh, k pozitivnímu šíření pozitivního vlivu nad rámec EU-USA. Jedna studie předpokládá, že tento efekt šíření bude podstatný a bude pozitivní. Jiné studie předpokládají, že účinky na další země budou spíše negativní. A když se zaměříme na konkrétní odvětví, je to především zpracování kovů, výroba elektrozařízení strojů, které mohou utrpět EU, zatímco ostatní sektory zaznamenají pozitivní dopad dohody TTIP. A když se zaměříme na účinky na jednotlivé země, oproti tomu, co se někdy říká, Německo získá asi největší přínos z té typ podle studií, které jsou dostupné se předpokládá, že spíše stát jako Španělsko, Spojené království, Finsko, Švédsko, e, které podstatným způsobem získají z této dohody. A vysvětlením proto je, že samozřejmě jde o státy, které nejvýrazněji obchodují s USA, zatímco státy jiné, které e, mají většinu bariér zatím v praxi, tak i těm to pomůže třeba otevřené ekonomiky, jako státy Beneluxu například, se e, to změny získají poměrně málo. A nyní k trhu práce a dopadům na trh práce. Samozřejmě bude záviset na konkrétních ustanovení, která budou v té typ obsažena a otázkou i nadále zůstává, do jaké míry ta nižší míra ochrany trhu práce ovlivní konkurenční pozici podniků v USA, respektive v EU tím, že nižší náklady na pracovní sílu v USA a e, energie stojí proti e, výše kvalifikované pracovní síle energetické účinnosti dalším aspektům v EU. Obecně se dá předpokládat nízký dopad na trh práce v EU zhruba 0,5%, to je změna, to je případná změna v zaměstnanosti, navýšení. A konečně inovace. Samozřejmě společnosti s vysokými náklady na výzkum a vývoj budou nejvíce profitovat z rozšíření působnosti, kde budou moci prodávat své výrobky. A k tématům, o nich se často vzrušeně debatuje, jsou konkrétně zeměpisné eh, Eh, ukazatel zeměpisného označení, kde je výrazná míra ochrany v EU a v eh, USA naopak není. A to je samozřejmě bod pro diskusi. A nakonec další aspekt, který zůstává otevřený, eh, je dopad té typ ve vztahu k dlouhodobým cílům EU například v souvislosti s ozeleněním průmyslu. A to je ode mě všechno. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eh, pokud vím, tak ta zpráva bude k dispozici všem poslancům. Je to tak? Dobře. No a teď se můžeme pustit do diskuze. Paní Toja za sociálně demokratickou frakci. Okay. Yes, okay, This, Yeah. Ano, děkuji. Já jsem právě zvedla tu studii, abych ukázala, že ji máme k dispozici. Ale využívám této příležitosti, abych se specificky zeptala. Především na to, kdo provedl studii o dopadu na zpracovatelský průmysl, protože to mně připadá eh, poměrně složitější než u toho energetického sektoru. Říká se, že v mnoha případech, pokud jde o zpracovatelský sektor, tak neexistují tarifní bariéry jako takové, ale veškeré přímé náklady, které vznikají z těch netarifních překážek, eh, které jsou stejně nebezpečné. Takže mě by trošičku zajímalo, abyste nám to vysvětlili, protože my velmi často slyšíme, slycháme, že tato smlouva by otevřela velké trhy a přinesla by velké výsledky pro evropský průmysl. Je nám to tady prezentováno jako zářivá budoucnost, plná prosperity a příležitostí. Myslím, že se tady hovořilo o zvýšení o 1% HDP, ale také o ztrátě v některých odvětvích, jako například ocelářství, kovou průmysl a tak dále. Zatím jsem se ještě nepodívala na tu studii, takže by mě zajímalo, zda ty odpovědi jsou tam. Já se na to podívám, ale pokud nám i vy můžete poskytnout eh, nějaké vaše názory, jaké jsou přínosy a nedostatky, nevýhody. Děkuji. Někdo za EKR? Prosím, pan Grobarčík. Děkuji. Jen stručná otázka ohledně chemického průmyslu, protože problém je nízká cena plynu. A vidíme, že evropská produkce se v oblasti chemického průmyslu často přesouvá do Ameriky, protože je tam produkce eh, levnější, především pokud jde o výrobu hnojiv a také plastu. Myslíte si, že TTIP eh, bude mít vliv na zastavení tohoto procesu, jeho obrácení, nebo na různé výsledky. Děkuji. Děkuji. Paní Mlinár. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto velmi komplexní studii. Zatím jsem se na ně ještě nedívala do detailu, ale udělám to. Mám jen takovou otázku. Viděla jsem, že tam máte stránku o malých a středních podnicích, ale ráda bych se zeptala na jednu věc. jasné, že velké společnosti nepotřebují ty typ. Pokud eh, skutečně chceme jít touto cestou, já si myslím, že je to velká šance, tak musíme ukázat, že je to výhoda pro malé a střední podniky. Mohl byste mě nebo nám všem poskytnout takový přehled, jaký dopad by to mohlo mít na malé a středně velké podniky. Děkuji. Eh, Děkuji, pan Raymond za zelené. Um, Děkuji, pane předsedo. Vy jste říkal, že 103 milionů tun za rok to je vývoz z USA do Evropské unie u uhlí. Je zde nějaká možnost, že budoucí nebo příští klimatická politika v Evropské unie by mohla být považována za obchodní bariéru? Co by to znamenalo v rámci TTIP a investičních klauzulí? To je moje otázka. Děkuji. Paní Ernst z GUE. Děkuji vám. Já bych se také chtěla vrátit k těm netarifním překážkám obchodu. Eh, mohli byste eh, trošku rozebrat, eh, co k tomu všechno patří. Já jsem tady v tomto výboru, jsem nová, zajímal by mě, kdybyste to mohli trošku rozebrat. A zároveň tedy rozdělíte na kladné a záporné. Dále Řekl jste, že na průmysl kovospracovatelský eh, by to mohlo mít negativní dopady, to se týká mého regionu, takže to by mě zajímalo. A dále tady máme diskusi o ochraně klimatu. Tady typ a klima, eh, tady ochrana klimatu. Tak eh, tady eh, je, je tady eh, možné, aby eh, produkty, věci, materiály, které jsou nějak z západné slediska ochrany životního prostředí, tak jestli tedy dnes je nejde importovat z Ameriky a do budoucna podle té typu by to možné bylo. Jinak eh, pak je tady také starost o malé střední podniky, eh, kteří, eh, které zaměstnávají 80% pracujících, čili nakolik by to jim prospělo nebo ne. Pan Tamburano, FTD? Hmm. Děkuji, dobrý den. Já vítám toto zprávu od TTIP. Na rozdíl od toho, co dělá Evropská komise, tak tato zpráva neodhaduje nějaké nepravděpodobné zvýšení HDP, pokud někdy tato smlouva vstoupí v platnost. Říká, že tajemství, kterým je obklopeno jednání, nám brání v tom, abychom mohli dělat nějaké eh, spolehlivé odhady. Eh, my z toho vyvozujeme závěry a já se zeptám eh, zpravodajů, zda si myslí, že naše závěry jsou správné. První bod. USA jsou proti přijetí zeměpisného označení původu u našich eh, potravinářských průvod, výrobků. To může působit velké problémy eh, našim potravinářským výrobcům. Pokud eh, TTIP chce těmi typickými francouzskými nebo italskými síry zacházet jako s běžnými produkty, které obsahují mléko, syrovátku a sůl, jako kdyby to byly nějaké výrobky z discountu. Také nás trápí, když si čteme tu vaši zprávu, riziko, že Evropský průmysl se přesune, pokud o výzkum a vývoj do USA, protože tam je příznivější prostředí. Tak mi to prosím potvrďte, jestli je to tak. Třetí bod se týká průmyslu a především energetiky. Ve zprávě se jasně říká, že TTIP nepřispěje k reindustrializaci Evropy, protože energie v Evropské unii bude pořád dražší než v USA, takže zpráva říká, že TTIP nepřinese žádnou výhodu z hlediska eh, zásobování energií, ani eh, kdyby vstouply ceny eh, ropy a plynu v USA. Potvrzujete tyto naše závěry? Děkuji. Dovolte také, abych já položil otázku. Než dostanete slovo, toto je první kolo, kde vystupujeme jako zástupci politických frakcí. Pokud jde o energetiku, počkejte, bude ještě druhé kolo otázek. Prosím. Já jsem za EPP v prvním kole, omlouvám se. Protože já jsem zpravodajem. Omlouvám se, Kristianisi, nebylo to úplně jasné. Bude zde ještě druhé kolo, kde každý bude moci položit otázku. Velmi jednoduchá otázka. Týká se to obchodování s energetickými komoditami a vidíme, že je to v nerovnováze Američané nám posílají uhlí a my bychom pravděpodobně se dokázali obejít bez amerického uhlí. A na druhé straně nesouhlasíte, nebo zde není souhlas s vývozem břidličného plynu do Evropy. To by mělo velký dopad na naši bezpečnost dodávek. Jak tedy můžeme vyřešit tento problém v blízké budoucnosti? Pokud tedy ne, takže budeme čekat na poslední dohodu o TTIP, protože by to mělo být vyřešeno opravdu velmi rychle. Jak zde zaznělo ohledně chemického průmyslu, jsou zde velké rozdíly, pokud jde o výrobní náklady v USA a v Evropě. Takže pokud byste taky mohli zodpovědět všechny ty ostatní otázky politických frakcí a pak zde máme asi zase deset kolegů do druhého kola. So maybe answering your question and the... Tak eh, já možná se začnu tady vaším otázkou a dále eh, energeticky náročnými průmysly a eh, břidlicovým plynem. Jestliže tedy hovoříme o břidličném plynu, tak tady k tomu máme extra studii a tady hovoříme tedy o možnosti exportu eh, tohoto eh, plynu do EU. To eh, je pravda, že americké firmy mají oproti evropským výhodu levnějších energie. A také Spojené státy těm děčíme za nízké ceny plynu. To je tedy jaksi výhoda amerických výrobců třeba plastů oproti evropským. Změní se to z TTIP? No asi ne, protože, jak už jsem řekl, je to podrobněji vysvětleno ve zprávě. Existuje mnoho podmínek, které by se musely změnit, než by bylo možné exportovat břičný plyn do EU. Především by tedy eh, se měl dokončit, eh, by se, by se měl tedy eh, zrušit zákaz, by se musel zrušit zákaz vývozu ve Spojených států, musel by poklesnout ve Spojených státech poptávka, není zde adekvátní infrastruktura a také by musely fungovat tržní podmínky. Ale jestliže všechny podmínky, o kterých jsem hovořil, by byly splněny, pak by se prodejci plynu začali rozlišovat po světě, co by pro ně bylo nejvýhodnější a e, nejjednodušší by byl e, skapalněný plyn LNG, ten ze Spojených států e, do Evropy, do, do Asie by bylo nejjednodušší vypářet. A já bych řekl, že v horizontu 3 až 5 let nemohou dostat, nebo nastat žádné změny. Z hlediska amerického je daleko výhodnější tento plyn až do Asie než do Evropy. Čili ve středně a krátkodobém horizontu tady nevidím, eh, že by eh, americký plyn se dostával do Evropy a tím také ovlivňoval ceny. Čili já myslím, že to je eh, velice přímá otázka a poměrně objektivní. Pokud byste se pobavili s řadou lidí z plynářského průmyslu, tak asi byste slyšeli různé varianty téže odpovědi, By se příliš nelišil. Mohu? Ne, ne, takže zatím se budeme věnovat prvnímu kolu otázek. Eh, já se vyjádřím k některým z těch dalších otázek. Tak především to byla otázka o jednotlivých odvětvích. Možná bychom se mohli vrátit k tomu konkrétnímu snímku eh, mezi jednotlivými odvětvími je spousta rozdílů a ty je třeba pečlivě vzít úvahu. Eh, v kvalitativních studií, které máme k dispozici, je vidět, že většina průmyslových odvětví na tom vydělá, ale eh, třeba strojí, tedy jako průmysl výroby a zpracování kovů a eh, elektrotechnika, ta může utrpět naopak. Čili to je určitě jedna z věcí, kterou byste jako výbor měli vzít v úvahu. Tady mm, je třeba se eh, podívat eh, podrobněji na tom, jaká je konkurenční pozice těchto odvětví vůči protěžkům ve Spojených státech. Eh, co se týče otázky k malým a středním podnikům, naše studie ukazují, že také malé a střední podniky z té typu budou mít prospěch budou mít dispozici větší trh a bude se to týkat zejména těch firm a podniků, které jsou zaměřeny na výzkum inovace. Dále otázka jaké jsou zde bariéry. Eh, tedy eh, je tady celá eh, řada netarifních bariér. Máme zákazy exportu, to může být netarifní bariéra mm, nebo různé normy, čili to je velice široká kategorie bariér. A v naší zprávě je to také pojednáno se týče zeměpisného původu, tak eh, samozřejmě eh, v Evropské unii máme spoustu geografických produktů a ti tady vznášejí, kolem ní se tady točí spousta otázek. Eh, něco podobného ve Spojených státech neexistuje a eh, zatím tedy se tomu Spojené státy brání, čili to bude opravdu eh, nesnadný boj pro jednání. Ocelářství. To je samozřejmě energeticky velmi náročné odvětví, samozřejmě souvisí to s dalším vývojem na eh, energetickém trhu. Mm, ono se občas hovoří, že do Evropy eh, začne proudit více energie, jakmile se otevře, jakmile se tedy dohodne TTIP, ale stále je to tak, že Asie eh, je daleko výhodnější trh než Evropa pro Američany. A já bych tady ještě přidal něco k energeticky náročným odvětvím. Eh, DG Enterprise Eh, v eh, loňském roce si nechal vypracovat eh, řadu studií, když se podíváte na ocelářství, na průmysl na železných kovů, tak to, mm, jsou, to nám to dovážíme z Asie, z Islandu, ze středního východu, kde je energie daleko levnější. Takže Eh, odtud pochází eh, nejsilnější konkurence. A eh, také je tady možnost, když pracujete s velkými modely, které mají namodelovat významné vlivy TTIP, ukazují, že některé energeticky náročné sektory by opravdu mohly mm, utrpět a mm, třeba pokud byla možnost eh, dovážet více ocely ze Spojených států, pak by to byly dovozy, eh, které eh, se vyrábí s nižšími mzdovými a energetickými náklady. A takže a je třeba říci, že toto, tyto sektory eh, v podstatě eh, v posledních letech konkurují zejména Islandu, Asii a Středního východu. Pan předseda, máme tady ještě mnoho další otázky, mnoho dalších otázek, tak prosím, buďte stručný. Pan eh, kolega Kristian Skajs. Já děkuji, pane předsedo, zkusím být stručný. Eh, jsou sektory, které jsou pro, jsou jiné, které jsou eh, proti eh, a někteří jsou pro více obchodu, jiní pro více ochrany. Pak je tady druhá alternativa, to je moje otázka. Které, ve kterých oblastech by Evropa mohla na tom vydělat? A jestli to dá vyjádřit v procentu HDP? A jestli tady eh, se tady eh, jsou to produktivnější odvětví a oblasti, nebo eh, jsou to odvětví s vyšší přidanou hodnotou, možná, že na to bychom se mohli soustředit. Ale tak, a podle toho poznáte, jak jsem politicky orientován. Děkuji, pan Borelli. Děkuji. Jak už jste potvrdili, ta studie říká, že TTIP nemá jenom za cíle zvýšit eh, energetickou bezpečnost, protože americké zdroje jsou stejně omezené. Navíc vývoz USA do Evropské unie by se neměl zvýšit a jedním z důvodů je rostoucí poptávka po zemním plynu v oblasti Asie Pacifika. Ceny plynu na trhu jsou mnohem vyšší než v Evropě a proto jsou ty cíle mnohem zajímavější pro eh, americké firmy. Vy jste říkal, že trh není zralý a že se změní, ale ve sdělení Evropské komise se říká, že některé evropské firmy už jednají o dodávkách plynu s americkými dodavateli. Ale jakou část trhu to postihne, nebo jedná se o malinkatou část, nebo by to mohly být eh, významné podíly? Děkuji. Děkuji, pan Eller. Eh, dvě otázky. Eh, první je spíše metodická. Eh, teď je otevřena zhruba polovina kapitol a zatím většinou nedospěli k výsledku. Jak jste tedy extrapolovali je, jaké to může mít tedy nepřímé dopady na, na eh, pra, trh práce. To si nedokážu moc představit. A druhá otázka, spíše k podstatě věci. My eh, používáme zatím celá konvenční přístup eh, tarifních a netarifních bariér obchodu. Ale v podstatě se očekává, že eh, vytvoříme integrovanější a silnější trh a ten potom eh, by měl eh, mít silnější harmonizaci té regulace mezi Evropou a Amerikou. My jsme třeba jednali o harmonizaci telekomunikačního Eh, trhu a mm, to trvalo deset let a eh, víme, víme tady, že eh, Samsung na to už dost dlouho čeká a prostě u nás to trvá hodně dlouho. Pokud se týče harmonizace regulace, můžete k tomu vést nějaká čísla? Poněvadž vy o tom hovoříte jako o perspektivě Čili to eh, vlastně eh, je trošku něco jiného než ty konvenční bariéry. Děkuji, pan Mojsa. Děkuji vám, pane předsedo. Já musím říci, že jsem ten vývoj sledoval také ve výboru INTA a zde eh, mi úplně nejsou jasné některé vaše předpoklady k dovozu plynu. A právě tady v této souvislosti eh, se bariéry okamžitě ztrácí, když je dohoda mezi EU a USA, protože se některé se snaží toto zajistit, je typ, ale normálně pokud jsou exportní možnosti z USA, tak se takto postupuje. Jiné azijské E, země, třeba řada azijských zemí nemá FTA s USA. A e, musím říci, že celá planeta není potenciálním trhem, protože e, v mnoha zemích jsou je zábrany exportu. To typ představuje velkou možnost pro export plynu z USA vůbec pro konkurenci v Evropě. A pokud máme tak velký diferenciál, jako například v cenách plynu mezi Evropou a Amerikou, tak eh, by normálně mě se předpokládalo, že by tady mělo by to být zájmem Američanů aby vyváželi do Evropy a obráceně. A nerozumím úplně logice vaší argumentace, proč by právě toto nenabídlo nějaké posílení eh, evropské energetické bezpečnosti. Otázka infrastruktury, to je důležité. Musíme samozřejmě přizpůsobit přístavy v USA, aby bylo možné exportovat, ale jinak logice vašich argumentů nerozumím. Děkuji, pan Salini. Děkuji. Jedna z nejkontroverznějších eh, klauzulí v rámci TTIP, eh, jak známo, se týká SDS. Především tedy chci říct, že jsem velmi rád, že je zde diskuse o dopadu TTIP na energetiku a nejen diskuse o trhu se zemědělskými produkty, které jsou velmi důležité, ale v obchodní bilanci pokrývají pouze 8%. Někdy, když se hovoří o TTIP, tak se zdá, že se musí hovořit pouze o výměně zemědělských produktů. Takže děkuji za tuto diskuzi. A teď se eh, vracím k SDS. Ta klauzula je kontroverzní, jak je známo, a týká se možnosti, aby společnost vystoupila proti normám některé země s tím, že jsou proti mezinárodním normám, ale obrátí se na soudce třetí země, ne té země, o kterou se jedná. Jaký dopad může mít tato klauzula, klauzule na energetiku, kde ty rozdíly mezi jednotlivými zeměmi jsou obrovské? Takže by to mohlo být opravdu velmi těžko zvladatelné. Děkuji, pan Kofot. Thank you, chair. <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také za velice zajímavou studii. Já bych rád jenom položil jednu otázku v zásadě. Pokud se zaměříme na diskusi o energetice, tak tady bylo zmíněno například ve vztahu k obnovitelným zdrojům, zmiňovali jste větrnou energii, tak máme největší komparativní výhodu právě v Evropě u větrných eh, elektráren a odstranění netarifních bariér by, doufejme, vytvořilo velký objem exportu z Evropy. Můžete to nějak kvantifikovat? Mě totiž obecně zajímá, kde Máme technologický návrh, jsou to obnovitelné zdroje, nejenom větrná energie, ale i jinde, anebo spíše v tradiční energetice. E, jaký může být přínos pro nás? Můžete to kvantifikovat? To je tedy moje první otázka. Za druhé, k problematice pracovních trhů. Řada studií ukazuje, že produktivita práce vzroste právě díky tomu, že se zlepší hospodářská soutěž a podobně. Máte k tomu také nějaká čísla, jak například vzrostou reálné příjmy pro pracovní síly na základě takovéto dohody v průmyslu? Jsou k tomu také nějaké studie? Děkuji vám. Děkuji. Kolega Turmes. Děkuji za studii a také mám několik otázek. Co se týče plynu, tak také sdílím váš ehm, názor v Azii, je to zhruba 50, pouze 15 a já jsem právě přijel z konference v Abu Dhabi, kde se diskutovalo právě o e, těchto tak Všichni souhlasí s tím, že pokud američané otevřou možnosti pro export energie, tak je eh, nepravděpodobné, že by toto přišlo do Evropy. Spíše budou eh, vlivy nepřímé, které eh, kde třeba méně energie půjde do Japonska podobně, pár možná budou muset snížit ceny, ale nedá se předpokládat nějaký přímý vztah. Obecně tedy sdílím vaše analýzy. A mám další stručné poznámky. Američané nikdy nepodepsali energetickou chartu. Máme také nové kolo vyjednávání o energetické chartě, které skončí příští rok v květnu s oficiálním závěrem. Mm, tedy celý ten boj o e, řešení sporů mezi státem a investorem je absurdní, protože žádná taková dohoda nebyla podepsána. To něco, co je vlastně největší z hlediska nástrojů na ochranu investorů. Jak se na to díváte? Já mám pocit, že zde používáme jakýsi dvojjazyk. Na jedné straně nás do toho se snaží tlačit a na druhé straně ehm, největší mechanismus pro řešení sporu v energetice zatím podepsán není. A také říkáte, že z té typ bude více e, obchodu s ropou a ropnými produkty. Víte, že e, řada rafinerií má dnes již problémy, protože klesá poptávka v Evropě a pokud budou ještě další možnosti dovážet e, rafinerské výrobky do Evropy. Bude to mít negativní dopad spíše než pozitivní na tento sektor. A nakonec ekodesign. Ehm, říkáte, že spolupráce s Američany ehm, povede ke snížení našich standardů. Důležité by bylo za, odsouhlasit společné testovací metody. A pokud jsem vás správně pochopil, neměli bychom v žádném případě připustit regulatorní spolupráci, stanovování standardů nebo označování, protože bychom přišli o své vysoké standardy ve srovnání s USA. Okay, thank you, thank you. Děkuji. Děkuji za slovo. My bychom rádi zmínili jenom pár aspektů, které se týkají studie, což eh, považujeme za významnou iniciativu a na základě toho vystává řada zajímavých otázek z hlediska vyjednávání o té typ. Také reaguji i na poznámky mých předřečníků, různých poslanců. Zmínil bych k energetice nejprve obecně, význam takové dohody. Zde hovoříme o dohodě a úlohou obchodní dohody je samozřejmě vytvořit správný rámec a o co usilujeme. My se snažíme eh, věnovat se, pokud jde o přístupu k plynu a ropě, tak se snažíme řešit restrikce, které v současné době na straně USA panují. A jak také víme, z hlediska ropy je tam zákaz, ale e, četli jsme si výsledky studií a také víme, že považují za nepravděpodobné, že by se takový zákaz zrušil. Samozřejmě otázka pak zní, co je naším cílem při vyjednávání. To slyšíme na různých úrovních. Jednak máme obecné cíle, na straně EU je obecným cílem, aby byl tento zákaz nebo restrikce exportu zrušena a to tež se týká plynu, tam není zákaz exportu, jak jsme slyšeli od některých řečníků, ale eh, je tam neautomatický systém licencování pro dovoz v USA a jak víte, naším cílem je změnit tyto neautomatické licence na licence automatické, pokud jde o export do EU. To je tedy náš výrazný požadavek, patří to také k našim hlavním cílům v tomto vyjednávání. Někteří řečníci také zmiňovali fakt, že pokud bude T.A. E, z USA uzavřena, tak e, samozřejmě získají podle americké legislativy Spojené státy FTA, licence budou automatické, ale to má svá omezení, například e, pro domácí americké řešení, které nás nechrání od změn právních předpisů v budoucnosti. A právě proto to, čeho chceme dosáhnout, je, abychom měli ustanovení zakomponované přímo v té dohodě eh, a mm, z hlediska vývozu z USA do EU. Eh, to si myslím, že by mělo být sjednáváno a přesně toto je také účelem vyjednávání. Co se však stane na trhu, to je jiná otázka. My však budeme muset jako vyjednavači zajistit, abychom vytvořili nejvhodnější možný rámec, abychom usnadňovali obchodní toky směrem k Evropě, pokud budou podmínky na trhu jiné, eh, než jsou dnes. A řada ukazatelů naznačuje, že střednědobě eh, se mohou podmínky na trhu změnit a export do EU možná bude atraktivnější, než je nyní. Samozřejmě závisí do značné míry na vývoji v Azii, ať už z hlediska postavení velkých partnerů, jako třeba Japonska eh, a jejich postoje k jaderné energetice například. Eh, bude záležet také na dokončení několika infrastrukturních projektů, které v Azii existují a eh, tedy činí export z USA do daného regionu méně atraktivní. Můžeme spekulovat ale nemáme jistotu, co nastane. Co je však jisté je, že pokud se nám podaří díky TTIP zlepšit rámcové podmínky pro obchodní výměnu, tak je to velké plus samozřejmě. A pak naši provozovatele budou moci eh, využít eh, takové situace. A jeden z aspektů, který zatím nebyl zdůrazněn, se týká druhého cíle, který máme ve vyjednávání s USA, tedy stanovit jakousi šablonu pro pravidla, eh, abychom měli určitý rámec pro investiční energetické produkty, a to samozřejmě nemusí přímo platit pro ty, kteří mají bilaterální vztahy s USA, ale také je to v souvislosti s obtížemi, s nimiž se setkáváme, eh, kde tedy pravidla nejsou dostatečně vyvinutá a právě proto je důležité, aby se právě toto do vyjednávání TTIP zapracovalo eh, a bude to mít také nepřímý vliv. Eh, já tady uzavřu. Slyšeli jsme, že se těšíte. I my se tedy těšíme na spolupráci s vámi, vyslechnout si vaše stanovisko pro nás bude velice zajímavé. V každém případě pokračujeme ve vyjednáváních, čeká nás osmé kolo Eh, zde v Bruselu a to v druhém týdnu února. To je taková součást znovu oživení vyjednávání té typ také ruku v ruce s iniciativou za transparentnost, kterou komise zdůrazňuje. Děkujeme mnohokrát, my vás slibujeme, vám slibujeme, že budete trvale zváni. A odpovědi, prosím. Um, Velmi stručně jaké metodice, eh, pane pan Ehler. Na začátku jsem řekl zcela jasně, že vzhledem eh, nebo těch eh, toho času, který jsme měli pro studie, tak eh, my jsme neměli možnost provádět primární průzkum, takže spíše jsme využívali údaje už z literatury z Centra pro průmyslový výzkum a to je tedy e, většinou založeno na čísle z roku 2013, čili e, toto je náš zdroj čísel. Také pokud se týče údajů o trhu práce, tak e, taky my nemáme vlastní kvantifikaci. Co se týče ekodesignu, je jasné, že eh, neočekáváme, že by Evropská unie, unie zde změkčovala své normy. A to byla, myslím, otázka pana Turmse. Když eh, si vezmete třeba eh, zkoušení, testování, tak to už je věc, kde mezi členskými zeměmi už jsou velké rozdíly a samozřejmě mezi Evropou a Amerikou také. To znamená, že pokud budeme chtít harmonizace, tak se budeme muset zaměřit na tu stranu testování, zkoušení eh, ekodesignu. Eh, komise si v žádném případě nepřije změkčování norem. V eh, loni jsme zašeli společnou konferenci americko-evropskou právě k tomuto tématu kde se hledala cesta vpřed. Co se týče klimatických změn, je jasné, že i zde eh, se objevaly otázky, nakolik může být, mohou být klimatické změny bariérou eh, té typu. My, jak víme od příslušných DG komise, které se zabývají ETS a dalším, Eh, opět eh, není zde záměr eh, upravovat fungování obchodních dohod, čili i toto bude do určité míry bariérou. A když se podíváte na směrnici o kvalitě paliv, tady jsme šlo hlavně tedy o dechtové písky, hm, tak pokud se tato směrnice bude správně aplikovat, pak Spojené státy nikdy nebudou moci Eh, exportovat produkty pocházející z těchto zdrojů k nám. Čili to je také jedna eh, z bariér eh, pro TTIP. Co se plynu týče, čili to je věc, o které bych mohl mluvit hodiny a hodiny. Já se omezím tady na zemní plyn. Momentálně zde máme 1,2 PCM eh, exportu eh, za den eh, v rámci volné, zóny volného obchodu a také licence pro nečleny FTA jsou tím pádem snadnější. Čili Eh, jak si v rámci TTIP ta, ta, ta, žádné moc velké výhody nebudou. Ale jak eh, víme, je tady eh, velký cenový rozdíl mezi různými kon, kontinenty a jak jsem řekl, pokud tedy vyřešíme určité podmínky, tak ten export do Asie bude určitě daleko jednodušší. Ale pokud byste měli další podrobné otázky, mohli odpovědět extra. Děkuji jenom stručně něco dodám. Ještě je tady otázka z prvního kola, na kterou jsme neodpověděli, to je výzkum a vývoj. Číselné údaje, které jsme používali v našich studiích a které jsou tady detailně eh, popsány, nevyplývá z nich, že eh, výzkum a vývoj by eh, snad emigroval do Spojených států. Neočekáváme výrazný odliv mozků. Pokud se týče pracovního trhu, opět ve zprávě je to pojednáno podrobněji, ale v zásadě eh, je to zhruba eh, zvýšení zaměstnanosti o dvě desetiny procenta, ale eh, samozřejmě scénáře jsou různé a podle toho se to také může lišit. Čili pokud se týče toho celkového dopadu na pracovní trh, tak ten asi nebude nějak zvlášť velký. A já bych to ještě uzavřel tím, že tady byla otázka o ISTS, o malých e, eh, eh, zastředních podnicích a obnovitelných palivech. V té zprávě Eh, většina těchto otázek je zodpovězených, ale kdybyste měli ještě nějaké doplňující otázky, tak samozřejmě eh, rádi zodpovíme. Takže eh, samozřejmě pokud tedy něco v té zprávě nenajdete, tak já jsem ochoten, my jsme ochotní vám odpovídat písemně. Pan předseda, děkuji. Děkuji vám všem za informace. Vidíte, že to je velmi ostře sledované téma v našem výboru a samozřejmě také eh, komise. Eh, my všichni jsme připraveni na opravdu důkladnou debatu těchto záležitostí. Děkuji vám. No a teď je čas přejít k bodu číslo 9 a to je nová strategie EU v oblasti lesnictví na podporu lesů a odvětví založených na lesnictví. Před několika lety Evropská komise vydala sdělení e, právě k nové strategie EU pro lesnictví a e, příbuzné sektory. Naše zpráva e, reaguje na toto sdělení, de facto je to stanovisko k výboru AGRI poněvadž eh, eh, výbor zemědělský je výborem hlavním a zodpovědným a příslušným. Eh, naším zpravodajem je pan Marek Josef Grobarček a já ho prosím o to, aby nám zde představil své stanovisko. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. Maybe few seconds. I would wait. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Stanovisko, na které jsme sepsali, se týká nové strategie v oblasti lesnictví v EU a také eh, dřevohospodářského sektoru. Eh, chtěl bych říci, že lesy představují významný element eh, kulturní, hospodářský i eh, sociální, společenský. De facto jde o národní dědictví, které je pod kontrolou státu a v péči státu, aby, poněvadž je to vlastně také dědictvím, které předáme příštím generacím. Proto ta péče je eh, mimořádně důležitá, eh, včetně strategii pro rozhodování. Z hlediska ekonomiky eh, lesy zabírají 40 povrchu EU a rok od roku narůstají o 4 desetiny procenta. V světovém měřítku ovšem lesů celkem ubývá, v Evropě přibývají lesy zajišťují téměř 3,5 milionu pracovních míst v celé EU, což znamená, že jsou váš závažným hospodářským elementem eh, z hlediska trhu práce a ekonomického rozvoje. Nynější strategie to není eh, právo, ale je to spíše eh, otázka kontaktu, rozvíjení kontaktu a výměny osvědčených metod a postupů. Naše stanovisko obsahuje několik důležitých elementů, především tedy hospodářský rozvoj a zaměstnanost. To je významné v kontextu současné krize a samozřejmě také v otázce přístupu EU k ekonomickému rozvoji a také zdokonalování nebo zlepšování e, životní úrovně. Je to významné v oblasti regionální, e, zejména v regionech, kde tedy rozvoj průmyslu jiného tedy není možné a e, de facto pro místní komunity jsou lesy mimořádně důležité. A samozřejmě zde také vstupují mladí lidé na trh práce, aby se mohli dále rozvíjet. Eh, taktéž eh, jde o vytvoření příslušných podmínek tak, aby eh, ta, to lesní hospodářství Eh, bylo co nejlepší z hlediska toho kulturního, hospodářského, z hlediska služeb a samozřejmě nesmíme zapomenout také na klimatickou politiku, eh, ve které lesy sehrávají významnou úlohu, eh, jsou významným prostředkem odnímání CO2 z ovzduší, jsou významným prostředkem eh, politiky Evropské unie na ochranu klimatu. Je třeba také eh, pamatovat na to, eh, že lesní politika je výhradně v kompetenci členských zemí a takto se k tomu musí Evropská unie stavit. Proto je třeba také respektovat veškeré rozdíly vyplývající z regionálních podmínek, eh, různé tady eh, vlastnosti nebo přírodní podmínky a tak dále. Z hlediska transhraničního styku Evropská unie eh, musí hrát zásadní roli v oblasti zejména finanční, financování boje s různými hrozbami, například požáry nebo nelegální kácení, případně škůdci. Dámy a pánové, veškeré eh, názory, které tady zasní, tak určitě s ohledním v tomto stanovisku. A děkuji vám za všechny dosud zaslané návrhy. Děkuji vám za eh, představení tohoto stanoviska a nejdáme dáme slovo stínovým zpravodajům a prosím, eh, snažte se vejít do dvou min, minut. Máme tady málo času. Paní Virkunen za EPP. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych ráda poděkovala panu Grobarčikovi za velmi dobrý návrh. Děkuji také za spolupráci. V této strategii i v jeho stanovisku je velmi důležité lesnictví z ekonomického hlediska a také z toho hlediska, jak zaměstnanost v této oblasti může mít pozitivní dopad na celý region. Lesnická politika je věc, která by podle nás měla být i v budoucnosti v kompetenci členských států. A myslím si, že je to velmi dobrý názor, který je zde prezentován. A musíme zdůraznit eh, roli lesů v kontextu klimatických změn. Myslím si, že můžeme využít eh, lesnictví a lesů udržitelně jako prostoru, který zachycuje uhlík. Můžeme také využít biomasu, k tomu, abychom podporovali energetickou soběstačnost. Chtěli bychom eh, také, aby se omezila byrokracie, to je podle nás velmi důležitý cíl, nejde jen o konkurenceschopnost, ale také o výrobu nových eh, výrobků, nabídku nových služeb a také podporu dřevěných staveb v Evropě. A myslím, že tam je spousta příležitostí. Pokud jde o nové produkty, tak eh, aby to bylo možné, tak se musíme zaměřit na výzkum a vývoj protože to je velmi důležitá část, to zde není ve zprávě tak úplně uvedeno. A pokud jde o digitální Evropu, tak bychom byli rádi, abychom měli společnou digitální Evropu také v oblasti lesnictví. Mnohé členské státy mají společnou databázi lesnictví a to je věc, která je podle mě velmi důležitá. Děkuji a nyní paní Kumpula Natry. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Grubarčikovi. Byl to úplně velmi dobrý tedy začátek pro toto stanovisko ITRE to je ITRE, průmysl a výzkum a energetika, také vesmír, ten s tím nemá moc společného, ale všechny ostatní věci ano. A musíme využít této výzvy. Do budoucna chceme mít v Evropě nízkouhlíkovou ekonomiku. To znamená, že vlastnické strategie budou tyto aspekty potřebujeme také vytvářet pracovní místa v Evropě a v současné době v lesnictví je zaměstnáno 3 miliony Evropanů a v návazných odvětvích, takže to bychom také měli zohlednit. Tak je zde také otázka celého řetězce výrobků až po dřevěné výrobky. Základem dobrého lesnictví je kvalifikovaná pracovní síla, a to jak pro průmysl, tak eh, i pro další oblasti. Ne vždycky je snadné přimět lidi, aby pracovali eh, na venkově, takže bychom měli mít takové programy na to, abychom přitáhli mladé lidi a měli bychom mít také eh, různé vzdělávací programy, cílem vytvořit v Evropě kvalitní pracovní místa. Jak bylo řečeno, klimatické změny a lesy jdou ruku v ruce, uložiště uhlíku, ale také absorpce CO2. Les může se hrát také roli při omezování emisí CO2, eh, produkci bioenergie a dřevěných produktů, jak už bylo řečeno. Já si myslím, že Výzkum a vývoj ten je zcela zásadní. Máme tradiční produkty s vysokou hodnotou, můžeme mít i nové produkty, vždycky je tu růstový potenciál, jak už jsem říkala, například eh, stavby ze dřeva. Myslím si, že eh, výzkum eh, nebo výzkumná oblast založená na lesích, to je velmi dobrá myšlenka a také podporuji myšlenku návrhu zprávy, kde se říká, že kompetence ve většině oblastí je v rukou členských států. Děkuji a nyní pan Ečenike. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaji. Není překvapivé, že Evropská unie, která čím dál více jedná s lidmi, jako s makroekonomickými proměnými se chová úplně stejně k lesu. Nás to nepřekvapuje, ale jsme velmi proti. Naše lesy jsou mnohem víc než zdroje dřeva nebo biomasy. Je to nenahraditelný habitat různých druhů. Je to také bariéra proti dezertifikaci, erozi a také v oblasti klimatických změn jsou klíčovou složkou. Také Eh, v tom životním cyklu vody a uhlíku sehrávají zásadní roli a proto je důležité, aby Evropská unie začala myslet na naše lesy jako na důležité společné vlastnictví, společný majetek a nejen jako na obchodní potenciál. Je třeba zastavit urychlenou privatizaci lesů. Více než 60% našich lesů už je v soukromých rukou a v některých zemích, například v Portugalsku, je to dokonce více než 90%. Je třeba také začít eh, mluvit o tom, že dnes jsme největšími dovozci deforestace ve světě. To je fenomén, který představuje asi 20 světových emisí CO2. Lesy jsou dědictvím eh, a majetkem lidstva bez ohledu na jejich administrativní zařazení a musíme si být eh, vědomi toho, že máme zodpovědnost nejen v rámci našich hranic, ale i za nimi. Děkuji. Děkuji. Je zde někdo za zelené? EFDD? A pan Federle tady není. Chtěl si vzít slovo pan Pípr. Děkuji, pane předsedo. Eh, myslím, že jde o velmi vyváženou zprávu eh, a to, že tedy o téměř o půl procenta se nám rozšiřuje, rozšiřují stavě lesů, tak eh, to je velice povzbudivá informace a vzhledem k tomu, že se počínáme ekologicky, je to dobré pro ochranu životního prostředí a klimatu. Hm, někteří tady tvrdí, ne tady, ale někteří tvrdí, že eh, je třeba se více starat o lesy. Je zde také velké úsilí, aby lesy byly započítávány do eh, obchodu s emisemi. Některé členské země si dokonce přejí, ale když to srovnáme eh, s klimatickou politikou, tak co, co, co, to, co to bude eh, znamenat eh, tedy pro lesnictví. Podívejme se na FFR, to skutečně eh, to, to nebude fungovat. To by potom Evropa musela rozhodovat o tom, kolik se vysadí stromu a jakých. To skutečně to by lesům neprospěly. A Eh, co mě chybí v té zprávě. Tam by měla být eh, červená čára, takže bychom řekli ano, eh, životní prostředí, výměna nejlepších osvědčených postupů a tak dále, dobře, ale prosím, žádné další zákonodárné kompetence pro EU. Děkuji. Pan kolega Frederik. Děkuji. Já jsem právě přiběhl ze zemědělského výboru No, eh, toto je velice důležitá věc a eh, tedy eh, jak si jsou trošku obavy o tom, jaké kompetence má Evropská unie. Myslím, že je to celkem jasné, to, co tady říkáme, tedy tento parlament tvrdí, že lesy, o lesy se starají členské země a hotovo. Mm, nicméně Eh, bylo by dobré se zaměřit třeba na, na, na eh, výzkum, co, eh, jak dále by se daly lesy využívat. Teď třeba víme, že v IKEA najdete prostě radla, která mají svůj původ v lese. My také musíme zajistit to, aby se nám nerozrůstala, naopak tedy snižovat eh, rozsah demokracie, poněvadž mnohé podniky, které se lesy zabývají, jsou malé rodinné podniky. Eh, také eh, pokud se týče bioekonomiky a zeleného růstu, tak v rámci tohoto bychom měli tedy měli eh, bychom se tedy opravdu zabývat eh, tím mm, dalším možným eh, ekonomickým využitím, protože třeba my ve Finsku, ve Švédsku máme o nějakých 30-40 mm, lesů více, než jsme měli 20 let před koncem minulého století. Takže eh, já eh, určitě přijdu později s konkrétnějšími návrhy a rád bych eh, více zdůraznil výzkum a mm, eventuálně mm, další možné využití lesu, samozřejmě důraz na subsidiaritu. A ještě jedna věc. Neměli bychom se snažit rozhodovat o tom, co vlastníci lesů by měli dělat se svými lesy, jak by s nimi měli nakládat. Neměli bychom používat termíny, jako je kaskádování, to opravdu ne. To, to jsou lesy, které mají své vlastníky a to stačí. Děkuji vám, pane kolego. A teď bych rád požádal zástupce Evropské komise, aby si vzali slovo a je to pan Ignacio Selvan, DG zemědělství. Good afternoon, excuse me. Dobré odpoledne. Ignacio bohužel nemohl dorazit a e, já jsem tedy jeho kolega a hovořím za něj. E, chci vám poděkovat za vynikající práci, za připomínky a vyjádření, postřehy. E, my se těšíme na to, že budeme dále analyzovat a velice se těšíme na konečnou verzi této práce. Děkuji. Děkuji. Pane zpravodaj, slyšel jste spoustu pochval, tak e, možná nám teď něco řeknete. Velmi stručně, děkuji. A Vyzývám vás tedy k další spolupráci, abychom společně vytvořili dobrou základnu, aby to bylo dobré stanovisko v oblasti lesu i pro budoucnost. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k návrhu Stanoviska je 29. ledna ve 12 hodin v poledne. Prostě v poledne. Děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili diskuse a dovolte, abych vás informoval, že za pár minut eh, zahájíme schůzi koordinátoru. Zítra ráno začínáme v 9 hodin jako obvykle a také zítra odpoledne ve 3 hodiny. Zahájíme další schůzi. Takže je to schůze za schůzí, jsou tam různé části. Máme čtyři koordinátory z největších politických frakcí, ale pořád ještě nám chybí zelení, GUE a EFDD. Takže bychom měli pár minut počkat a vy, kteří nejste očekáváni, abyste se účastnili schůzky koordinátorů, tak prosím v klidu bez nervózní atmosféry. Opuste sál. Děkuji. And thank you for your patience. A děkuji vám také za trpělivost. Budete ji potřebovat i zítra na dalších sedm hodin naší schůze. sedm hodin zasedání výboru ITRE.